Zítra pozor, budeme začínat už v 8.30. Zítra 18. dubna program je k dispozici na webových stránkách Evropského parlamentu a tím končím dnešní zasedání a přeji všem hezký zbytek večera.